Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir notre séance. Drazí kolegové, zahájíme naše dnešní zasedání. Víte, že na úvod proběhne ustavující schůze, vybereme předsednictvo a předsedu a právě proto jsem zde teď na místě našeho stávajícího předsedy. Přistoupíme tedy k volbě předsedy a předsednictva s tím, že kvorum je přítomno. Kdo je tedy kandidátem na předsedu? Sajde. Děkuji, pane předsedo. Jménem socialistů a demokratů bych rád navrhl po zralé úvaze, aby pan Brian Simpson byl prezentován a zvolen předsedou tohoto výboru. Děkuji. Děkuji. Máme ještě nějaké jiné kandidáty? Ne. Souhlasí kandidát? Nechá se takto znásilnit? Ano. Takže aklamací byl pan předseda zvolen. Pane předsedo, předávám vám místo. Uh, Kolegyně, kolegové, děkuji vám srdečně za to, že jsem byl znovu zvolen předsedou na, na následujících dvou a půl roky. Já se domnívám, že v minulých dvou a půl letech jsme velice dobře pracovali a spolupracovali a já také doufám, že v druhé polovině mandátu tomu bude také tak. Děkuji vám, je pro mě velkou ctí předseda tomuto výboru a já jsem velice hrdý na to, že jste ve mně, ve mne vložili nadále svou důvěru a děkuji panu Dravimu za nominaci a podporu. Jako další bod na programu je jmenování místopředsedů. První je nominace na prvního místopředsedu. Máme čtyři místopředsedy a první místopředseda pan Groš. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Navrhujeme kolegu Ríkeho. Velice překvapivě. Takže pan Dominik Ríke je nyní navržen na prvního místopředsedu. Jsou tady ještě další nominace. Jestliže tomu tak není, tak můžeme pana Ríkeho také zvolit aklamací. Takže Dominiku, chceš zaujmout své běžné místo zde nahoře a než se dostaneme k druhé mu místo předsedovi, tak můžete někdo z vás poslat sem nahoru pány a dámy s čajem a kávou, protože oni na nás zapomněli. A dále budeme volit druhého místopředsedu. nominace na druhého místo předsedu paní Foster. Pajit van Dalen z ECR je nominován na toto místo. Jsou tady nějaké další kandidáti. Jestliže tomu tak není, tak můžeme také aklamací zvolit pana Van Dálena jako druhého místopředseda. Takže blahopřeji ti, Petře, prosím, pojď sem nahoru mezi nás. A nyní nominace třetího místopředsedy. Pane Alkadrávy, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já navrhuji Silvia Tykau jako třetí místopředsedkyni. Takže kandidatura paní Tykau, jsou tady nějaké další nominace, jestliže tomu tak není, tak můžeme zvolit paní Tykau také aklamací, prosím. Silvia. Silvie, prosím, pojď sem nahoru a zaujmi své místo. And now the a nyní čtvrtý místo předseda. Pane Groši, prosím, my navrhujeme pana Kocha, pane předsedo. Takže nominován je pan Koch, jsou tady nějací, nějak někteří další kandidáti, jestliže tomu tak není, tak můžeme také zvolit pana Kocha aklamací. Prosím. Prosím, je tady stále ještě místo, přijďte mezi nás. Okay, now we're gonna... Takže budeme se tady muset trošku přeházet, protože nás čeká polská delegace, která přijde mezi nás. Yeah. Well. Okay, colleagues. Kolegyně, kolegové, tak máme za sebou formality a máme za sebou formální ustavující schůzi a nyní se ptám, zdali schvalujete také pořadu jedna, pořad jednání na toto zasedání a také Tady máme schválení zápisu z listopadu 2011. Ano, také jste s tím spokojeni, takže je to schváleno. Takže to bylo 10. a 11. listopadu, ze kdy je zápis. A prvním bodem na našem programu je to, že polský ministr dopravy pan Novak nás seznámí s programem, s uplynulým programem polského předsednictví. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Na začátku bych vám chtěl poblahopřát a také vašim kolegům za to, že jste byli zvoleni na další období. My s vámi také v, posle- v následujících měsících a letech počítáme. Děkujeme vám za eh, dosavadní spolupráci a přeji vám do budoucnosti všechno dobré. A Nyní budu hovořit polsky, oficiální projev za polskou vládu. Šanovně, šanovné páně, šanovní. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, já jsem velmi potěšen tím, že dnes mám příležitost se s vámi setkat, eh, co by nový eh, ministr dopravy, a to na závěr polského předsednictví, abych předložil zprávu o eh, minulých šesti měsících. 1. června minulého roku převzalo Polsko předsednictví v Radě EU. Byl to okamžik pro Evropskou unii obtížný a Naším úkolem bylo za těchto obtížných podmínek, kdy se eh, krize zostřovala, převzít předsednictví v radě. Přesto však polská vláda a polské obyvatelstvo eh, s typicky polským optimismem a plní energie jsme se pustili do této práce a především jsme se zasadili o to, aby integrace v Evropě byla posílena. Nikde jinde než v oblasti dopravy, dámy a pánové, Právě v tomto oboru se nejvíce projevují eh, evropské eh, svobody. Volný pohyb eh, osob, zboží, to se projevuje samozřejmě také ve těch výzvách, které stojí před námi v každodenním životě. Co by nový polský ministr dopravy bych chtěl nejdříve jménem svého předchůdce, pana Grabarčeka, poděkovat vám všem. Pan Grabarček je dnes vícepředsedou eh, polského parlamentu a on eh, také zahájil polské předsednictví tím, že přišel do tohoto výboru Evropského parlamentu a chtěl bych vám poděkovat za velmi dobrou spolupráci s ním v minulých měsících. Vzpomínky eh, pana ministra na tuto spolupráci jsou velmi hřejivé. Eh, Myslím si, že můžeme konstatovat eh, to, že polské předsednictví dosáhlo mnohých priorit v oblasti dopravy. Zanecháváme za sebou určité pozitivní výsledky, které předáváme dánskému předsednictví a přejeme mu hodně úspěchů. Dovolte, abych pohovořil o výzvách, kterými jsme se zabývali v minulých šesti měsících. Polské předsednictví rady se nejdříve zabývalo nařízením TNT. Na tom jsme pracovali intenzivně a to i přesto, že příslušný dokument byl předložen až v říjnu minulého roku. Tento text jsme však dokázali eh, propracovat a vypracovat novou verzi. Bohužel v krátkém čase, který jsme měli k dispozici, nebylo možné pokročit dál. Tento eh, dokument je velmi eh, komplikovaný to, co bylo předloženo 12. prosince eh, příslušné radě, ukazuje, kolik otevřených otázek je ještě před námi. Eh, je však eh, zcela přirozené, že o takovéto záležitosti diskutuje velmi intenzivně. Polské předsednictví rady předložilo novou verzi dokumentu společně se zprávou o pokroku a to je základ činnosti budoucího dánského předsednictví, které budeme eh, skutečně pevně podporovat, především při revizi nařízení TNT. Polsko přeje také Evropskému parlamentu hodně úspěchů v práci na tomto významném dokumentu. Především je obtížný úkol před zpravodajem. Jménem polské vlády vám přeji hodně úspěchů v této činnosti. Dalším tématem, které souvisí s otázkou sítí TNT, je otázka spojení s třetími státy. Evropská unie má samozřejmě své sousedy a je nezbytné vytvořit takové dopravní koridory, které by nás propojily i s těmito sousedními zeměmi. Přijali jsme závěry ke sdělení o sousedních zemích. Byla vypracována nová eh, kooperační koncepce v oblasti dopravy. Polské předsednictví eh, také zorganizovalo neformální zasedání ministrů dopravy EU a eh, států východního partnerství konference byla v Krakově a vedla také k podepsání společného prohlášení. Předpokladem pro další spolupráci v dopravě mezi EU a třetími státy je samozřejmě dáno také ochotou eh, třetích zemí eh, přijmout standardy eh, evropské úrovně také v oblasti ochrany životního prostředí. Účastníci této konference, o které jsem se právě zmínil, tedy východního partnerství, byli ochotni a toto bylo také také tedy bodem daného prohlášení. Další oblast, kterou se zabývalo naše předsednictví, je otázka námořní dopravy. Eh, toto byla jedna z priorit eh, našeho předsednictví. Především se jednalo o sociální agendu v oblasti námořní dopravy. V září 2011 eh, komise předložila návrh směrnice o minimálním vzdělání námořníků což je velmi důležitý moment v té sociální agendě, o které jsem se právě zmínil. Přitom jde především o vzdělávání pro námořníky eh, co do bezpečnosti. A my jsme se snažili eh, nasměrovat eh, tyto činnosti obecně také v rámci zasedání rady v prosinci minulého roku. Dle mých informací pan Simpson, předseda výboru, je pravodajem k tomuto tématu a přeju mu hodně úspěchů v této práci. v září 2011 byl předložen pozměňovací návrh k nařízení o e, konstrukčních eh, podmínkách eh, pro tankery a i toto téma bylo zpracováno polským eh, předsednictvím. Jde o ochranu životního prostředí a dobrou reakci na nehody olejových tankerů které ohrožují také pobřežní vody a moře. Těmto nehodám dochází i nadále a právě proto je nutné stanovit příslušné konstrukční podmínky. K tomuto bodu eh, bylo 12. prosince přijato určité hlavní nasměrování. Jako polské předsednictví jsme se nezabývali pouze námořní politikou, ale také integrovanou námořní eh, dopravou. Díky eh, snahám se podařilo prosadit prvním čtení daný program. To znamená, že bylo možné zahájit další eh, kroky eh, na posílení integrované námořní politiky. A děkuji především eh, práci Georgiese Komuzakose, který byl velmi pružný ve své činnosti a doufám, že tato práce bude i nadále úspěšná. Další oblastí, kterou jsme se zabývali, byla letecká doprava. A zde šlo především o jednotné evropské eh, nebe. Toto je předpoklad eh, další eh, činnosti eh, nejenom na úrovni komise, ale také parlamentu. Na radě TTE v říjnu 2011 byla komise pověřena vyjednat smlouvu s eurokontrolem na vysoké úrovni a také dohodu o letecké dopravě s Azerbajdžánem. Za polského předsednictví eh, také došlo k uzavření eh, letecké smlouvy s Moldávií. Vedle toho bylo přijato prohlášení o jednotném evropském eh, leteckém prostoru a o jeho rozšíření na třetí státy, a to na konferenci ve Varšavě koncem listopadu. Další důležitou oblastí, kterou jsme se zabývali, byla také Pozemní doprava šlo především o první revizi eh, železničního balíčku. Chtěl bych eh, se zmínit o tom, že naše vláda premiéra Tuska zahájila modernizaci eh, polské sítě a e, toto je absolutní prioritou. Snažili se dosáhnout politické dohody v radě TTE, což se nám podařilo také díky angažovanosti e, paní Sarakiany, zpravodajky k tomuto tématu a díky činnosti celého výboru pro dopravu. Chtěl bych vám poděkovat za vynikající práci. E, bylo možné přijmout podmínky, eh, které umožnily dosáhnout eh, v radě dohody. Děkujeme dánskému předsednictví a děkujeme také za dobrou spolupráci s Evropským parlamentem eh, v přijímání tohoto dokumentu. Další téma, kterým jsme se zabývali, bylo nařízení o e, zapisovačích a v silniční dopravě, nákladní dopravě. Zde jsme e, dokázali propracovat a dopracovat se k částečné dohodě na e, prosincové radě. Polské předsednictví se tedy ale nezabývalo pouze velkými horizontálními otázkami, nýbrž také dalšími tématy v rámci jednotlivých konferencí. Zde jsme šli Eh, ve stopách a předcházejících a předsednictví a doufám, že tyto konference eh, byly významné pro jednotlivé instituce a jsou také inspirací a pro další činnost těchto institucí v oblasti dopravy všeobecně a ve všech eh, odborných eh, tématech, kterými se zabýváte v tomto výboru pro dopravu. Na závěr dlouhé řeči bych eh, ještě chtěl poznamenat následující. Věc polské předsednictví bylo dostatečně dlouhé, zabývali jsme se mnohými tématy, proto také hovořím tak dlouho. Chtěl bych ale říci, že Polsko je již sedm let členem Evropské unie a toto první předsednictví bylo pro nás velkou výzvou, nejenom tedy pro polskou vládu, ale pro celou zemi. Mnohé zkušenosti jsme získali a jsem přesvědčen o tom, že a to není jenom zdvořilost, kterou zde chci vyjádřit, ale chci, jsem přesvědčen o tom, že pouze díky spolupráce s poslanci Evropského parlamentu a já sám jsem byl poslancem polském parlamentu, takže víme, jakou roli má parlament při eh, legislativní práci a při stanovování politiky. Takže si velmi vážím vaší spolupráce. Bez spolupráce s Evropským parlamentem by nebylo možné eh, za tak obtížných podmínek dosáhnout tolik společných výsledků. Děkuji vám tedy srdečně za tuto spolupráci jménem polské vlády a také díky eh, všem eh, pracovníkům, kteří nás eh, podporovali. Děkuji vám osobně, pane předsedo, a těším se na další spolupráci v následujících měsících při podpoře dánského a kyperského předsednictví v následující době. Těším se na další realizace agendy, kterou jsme předložili v minulém roce. Doufám tedy, že naši práci eh, pokládáte rovněž za pozitivní a domnívám se, že eh, výsledky naší práce jsou dobrým základem pro činnost eh, dalších předsednictví. Výbor pro depravu a celý Evropský parlament musí hrát důležitou roli při stabilizaci celé Evropské unie. Polská vláda vkládá velké naděje do Evropského parlamentu. Děkuji vám srdečně za podporu v minulém pololetí. Děkuji za dobrou spolupráci a nechci říci nashledanou, eh, protože další polské předsednictví bude až za 14 let. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji, pane ministře. Nejdříve dám slovo koordinátorům jako první má slovo pan Groš za EPP. Pan Děkuji, drahý pane ministře. Rád bych eh, poblahopřál členu polské vlády ke skvělému předsednictví. Podle názoru odborníků to bylo jedno z nejlepších předsednictví v uplynulých letech. Samozřejmě zde byly problémy spojené s krizí, ale pro mě jako pro Poláka je to důvod eh, k hrdosti. Podařilo se přijmout obecný přístup eh, k obecné úmluvě ohledně požadavku na vzdělání námořníků. A také se řešila otázka tachografu. Byla zde angažovanost a intenzivní práce ze strany předsednictví nad důležitými otázkami spojenými s transevropskými sítěmi. Bylo to o to těžší, že předsednictví dostalo příslušný dokument až eh, na konci října. Předsednictví se nepodařilo zahájit práci na takzvaném eh, letištním balíčku. Nicméně určitě podpoří dánské předsednictví. Doba polského předsednictví byla velmi intenzivní i pro nás, eh, členy tohoto výboru. Ukončili jsme práci, která se týkala integrované námořní politiky, vyjádřili jsme své stanovisko k vytvoření jednotného dopravního evropského prostoru a především jsme přijali velmi složitý dokument, takzvaný recast prvního železničního balíčku. Pane ministře, rád bych vám poblahopřál k tomu, že 28. listopadu minulého roku byla uspořádána velmi důležitá konference, která se týkala iniciativy Jednotné evropské nebe. Bylo to pokračování práce maďarského předsednictví a já doufám, že společné nebe nad Evropou bude také jednou z prioritánského předsednictví. Mám pocit, že na konferenci ve Varšavě bylo už řečeno vše, co mělo být řečeno a teď je čas na práci, na to, aby členské státy velmi jasně pracovaly na realizaci cílu tak, aby do konce roku 2012 byl tento program v Evropě plně v běhu. Pane ministře, ještě jednou vám blahopřeji k úspěšnému předsednictví a také blahopřeji vašemu předchůdci a také stálemu zastoupení Polska v Evropské unii za velmi dobrou spolupráci. Děkuji. Děkuji. A za SD pan Al-Kadraoui. Zo mijn beurt namens mijn fractie de, Poolse voorzitterschap. Děkuji. Za svou frakci bych rád poděkovala polskému předsednictví za jejich angažma. Bylo to určitým způsobem přechodné předsednictví, protože nebyly dokončeny žádné velké balíčky nebo velká témata, ale posunula se práce na celé řadě z nich, na celé řadě témat, která v následujících letech určitě ukončena budou. Plným právem jste se zmínil o krizi. My si myslíme, že politika investic na evropské úrovni do dopravních eh, infrastruktur může přispět k hospodářskému růstu a k budoucímu hospodářskému růstu. Proto balíček TNT je tak důležitý, vy jste o tom hovořil. Začali jste na této otázce pracovat a já upřímně doufám, že v následujících eh, měsících eh, budete podporovat vaše nástupce když půjde o to, aby byly vymezeny rozpočty pro tento projekt. Protože opravdu v Evropské unii potřebujeme prostředky k tomu, abychom mohli investovat a uskutečňovat dlouhodobé cíle, abychom vytvořili skutečnou síť. A ten nástroj Connecting Europe 31,7 miliard je vymezeno v rozpočtu, alespoň tedy ze strany komise. Já doufám, že rada tuto částku podpoří. Budou ještě probíhat diskuse mezi námi a radou. Právě ohledně toho, za jakých podmínek může členský stát získat podporu pro své investice do infrastruktury. V souladu s tradicí víte, že klademe velký důraz na přidanou evropskou hodnotu projektu a chceme, aby tato podmínka i nadále platila, aby to byla podmínka k tomu, aby vznikla skutečně evropská síť, která bude mít evropský rozměr. Druhý bod, eh, námořní doprava. Zde musím říci, že se věci vyvinuly Hovořil jste o vzdělání námoř, námořníků, o dvouplášťových ropných tankerech. Bylo dosaženo také pokroku v otázce námořní agentury. Jak víte, pokud jde o kompetence této agentury, tak tam se naše názory rozcházejí. My bychom chtěli, aby byla zodpovědná právě i za takové otázky, jako je prevence nehod, ropných tankerů a tak dále. V každém případě vám děkujeme za vaši práci v této oblasti. A poslední bod se týká vzdušného prostoru. Uspořádali jste důležitou konferenci na téma jednotné evropské nebe, to je důležitá otázka. Tento bod musí být i nadále na pořadu jednání, ale teď nám jde o to, abychom dosáhli výsledku a zde si děláme trochu starosti. Jsme trochu znepokojeni, pokud jde o lhuty. Nemyslíme si, že by bylo možné do konce roku vytvořit tento projekt nebo dokončit tento projekt, pokud se členské státy nezhostí svých úkolů. Takže zde apeluji na vás i na vaše kolegy, abyste postupovali rychle a abychom do konce roku se pokusili o vytvoření jednotného evropského nebe. Musíme ten projekt skutečně rozběhnout, protože potřebujeme bezpečnější vzdušný prostor. A to bude dobré pro životní prostředí, pro spotřebitele i pro Evropskou unii tak, jako takovou. Doufám, že i nadále budete tento projekt eh, podporovat. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr. Paní Meissner, děkuji. Pane předsedo, i já vám děkuji, pane ministře Nováku, za vaši činnost za polského předsednictví. Jak již bylo řečeno, nebyl to snadný půl rok, byl to těžký půl rok vzhledem k hospodářské krizi v Evropě a je pravda, že ledas, co se odehrálo, a krátce se o tom zmíním u TNT, já bych také chtěla trvat na tom a vy jako Polsko se v této oblasti můžete dále o to zasazovat, abychom opravdu prosadili financování, protože s tím a stojí a padá všechno. Jestliže chceme mít síť TNT, tak na to potřebujeme financování. A také projekt ty musí být k dispozici tak, abychom věděli, kolik peněz na to budeme mít eh, k dispozici a také vy jste dále hovořil o námořní dopravě, že toto byla priorita a já se na to zaměřuji v rámci naší frakce a za prvé považuji vzdělávání námořníků za důležitou věc, protože tady máme nedostatek mladých lidí a proto musíme zlepšit jak jejich situaci, tak i jejich kvalifikaci. A to je opravdu skvělá věc, protože v této oblasti lze zaměstnat za dobré peníze mnoho mladých lidí. Takže tady v této oblasti byl vytvořen dobrý základ EMSA, tady chce chceme rozšíření úkolu a také na poslední havárii to vidíme, protože tady také existuje nebezpečí úniku ropy, takže tady vidíme, že máme dostatek kompetencí, abychom zvládli krize, jestliže se dostaví. A potom integrovaná námořní politika. Já jsem byla zpravodajkou této zprávy a vy jste se o tom také zmínil a e, vy jako polské předsednictví jste zorganizovali různé akce, jako například e, námořní den v Gdaňsku a Maďarsko z této oblasti se tolik neprosadilo jako vnitrozemská země, ale vy jste to opravdu dotáhli do konce. A potom společné evropské nebe, to je věc, kterou chceme všichni, ale já vím, že to nyní vysí především na, po, na Německu a na Francii, méně na Polsku, ale vy se o to můžete zasazovat dál v radě. A také tady běží další iniciativy, Recast a podobně. Vy jste říkal, že polské další předsednictví bude po 14 letech, možná, že vy už nebudete ministr, ale určitě budeme navazovat na vaši skvělou práci. Děkuji vám. A nyní pan Kramer za zelené. Já chci poděkovat polskému předsednictví za naši frakci a také i vám blahopřeji k vašímu zvolení a přeji vám všechno nejlepší pro vaši další zpráci. A nyní se chci zmínit o jednotlivých bodech. Sociální agenda pro námořníky je velice důležitá, ale ekologická agenda je velice důležitá, protože námořní doprava to jsou prakticky Eh, spálovny eh, na širém moři, ale bohužel všechen eh, olej který, a nafta, která se spaluje, jde do luftu. My již jsme například pro Baltské moře stanovili určité limity, ale my potřebujeme limity i pro ostatní moře. A vy jste námořní zemí a proto byste se o to měli zasazovat, jinak se zničí pro, eh, turismus a také ekonomický základ. A nyní byla také zmíněna havárie výletní lodi. Vždy, když se něco stane, tak se lidé probudí a je třeba v této oblasti něco udělat. Již před deseti lety se parlament podobnými vy, věcmi zabýval, jako jsou dvouplášťové tankery a lodi a tak dále. A další druhá věc to je vzdušný, eh, vzdušná doprava a nechci hovořit pouze o společném nebi, ale také o trading systému, tedy o eh, emisních povolenkách. Takže mezi tím všechny aerolinky akceptovaly systém EMS, tedy aerolinky, které létají do Evropy. Američané protestovali, ale jejich aerolinky nyní eh, se podřídily předpisům, protože nás také podpořil Evropský soudní dvůr. Bylo by dobré, kdybyste se k tomu také vyjádřil. Také se mi líbilo, že byl vyloučen jeden předsedem. Tady byly, bylo úsilí o to, aby 1,2 miliardy euro na železnici byly transformovány jinam a my si nedovedeme představit, že by železnice si s těmito penězi nevěděli rady, určitě se s těmito penězi vypořádají. Polsko také stejně jako Maďarsko chce převést své peníze jinam. A my víme, že 60% veškerých investic jdou do silniční dopravy a 40% jde do železniční dopravy a právě proto je dobré, že Polsko se zachovalo tak, jak se zachovalo. A TNT, u TNT víme, že zaměření na velké projekty není správné protože doprava zodpovídá za 30 emisí a právě proto musíme změnit eh, mobilitu za účelem ochrany životního prostředí. A my chceme u nás chránit jak mobilitu, tak i životní prostředí. A to nemůžeme dělat prostřednictvím velkých projektů. Musíme začít tím, co jde rychle a nemůžeme čekat na velké projekty za 30-40 let. Vy jste se tady jako příklad zmínil o propojení Eh, Varšavy s Gdaňskem a potom dále do Berlína. Já, toto se mi opravdu líbí a je také dobré, že v Polsku nyní vidíte, že není nejdůležitější se zaměřit pouze na ty nejžhavější projekty eh, a na nové projekty na železnici, ale že je především důležité sanovat železniční tratě, protože v Polsku Polsku eh, došlo k tomu, že 20 eh, železniční sítě by přestalo být využíváno a to je špatná věc a právě proto na to bychom se měli zaměřit a měli bychom to změnit. A nyní pan Van Dalen za ECR. Eh, Já bych chtěl polskému předsednictví rovněž poděkovat. Děkuji především panu Novákovi a panu Kvartikomu, se kterým jsme velmi dobře spolupracovali. Velmi si, jsme si cenili toho, že již před zahájením předsednictví eh, zahájil eh, navázáním kontaktů s jednotlivými politickými skupinami. K integrované námořní dopravě, o které jsem eh, také hovořil jako stínový zpravodaj, mohu říci, že jsme zde v této oblasti pracovali velmi dobře. Eh, malý rozpočet eh, byl optimálně využit pro určité projekty. Věc ve které jsem si zajedno s polským předsednictvím, je eh, to, že musíme být skutečně opatrní v evropských eh, institucích a agenturách, eh, jako třeba EMSA, a stanovení jejich nových úkolů a mandátů. Zde eh, musíme být eh, poněkud eh, pečlivější, opatrnější a myslím si, že rada postupovala velmi dobře. V naší politické skupiny skupině jsme stejného názoru jako polské předsednictví. To platí také pro případ lodi Costa Concordia. Nyní pravděpodobně to bude znamenat tolik, že budou stanovena nová pravidla. Naše politická skupina se však takto nebude vyjadřovat. Je samozřejmě nezbytné vyjasnit příčiny této nehody, ale neznamená to, že bychom eh, požadovali ještě další a další nová pravidla. Pak je zde jedna věc, která nebyla eh, dostatečně propracována, a sice eh, prohloubení intermodality. Komise řekla, že eh, na podzim 2011 předloží nový návrh, což se nestalo. My bychom rádi tento návrh dostali a mm, chtěli jsme také, aby polské předsednictví toto ještě více prosazovalo, ale bohužel se to nestalo nestalo. Chtěl bych poprosit eh, pana Novaka, aby společně se Řeky a Dány eh, zde vyvinul další nátlak na to, aby téma intermodality eh, se dostalo na pořad jednání. Děkuji, já jsem... Mám tady celou řadu řečníků, takže jim dám slovo postupně. Nejdříve tedy paní Tykau. Děkuji a děkuji také polskému předsednictví. Jako zpravodajka k tématu digitálních tachografů musím říci, eh, že jsem velmi ocenila obecný přístup, i když tedy je takový částečný, pokud jde o digitální tachografy. Vím, že polské předsednictví se snažilo dosáhnout pokroku v této otázce Vím, že jste nepřistoupili k otázce integrace mapy nebo karty spojené s tímto tachografem, a že to nebylo tedy integrováno do řidičského průkazu. Parlament chce združit směrnici o řidičském průkazu a nařízení o tachografech a chce to považovat za jeden balíček. Pokud jde o transevropské dopravní sítě, zde musím říci, že vítám, a s jakou znalostí jste přistoupili k této tematice. A děkuji vám za to, že jste hájili pozici nových členských států, protože nové členské státy mají větší potřeby na rozvoj dopravní infrastruktury a doufáme, že se to správně odrazí v koridorech TNT a také ve financování na propojení. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také polskému předsednictví. Myslím si, že ta zpráva je velice úplná a široká. Chci navázat na to, co říkal pan Van Dalen. Myslím si, že dost dobře pokryl všechny námořní otázky. Vítám také to, co řeklo předsednictví ohledně oblasti dopravy a Cezara. Což eh, vás určitě ovlivní, eh, když eh, se vrátíte do své úlohy ministra a budete tlačit na členské státy, abychom eh, rozvinuli tento projekt Cezar. Další důležitá věc eh, byla, o které se tady zmínil pan Al-Kadraoui, o funkčních blocích. To je také důležitá otázka. Jsou to velké projekty, které některé členské státy prosazují. Byli bychom rádi, kdybyste je i nadále podporovali i vy. Na závěr bych ráda řekla, že přínosy Cezara jsou jasné pro nás, pro všechny. My jsme souhlasili s tím, že vypracujeme zprávu z vlastní iniciativy v této otázce. A potom, pokud jde o další otázky pro řízení dopravy a dalších technologií, to jsou všechny otázky, které by měly být přínosem pro spotřebitele a proto náš výbor bude vyvíjet tlak v tomto smyslu. A budeme také doufat, že ministři členských států budou proaktivnější než v minulosti bez ohledu na tlak, eh, který vyplývá z ekonomické situace. Děkuji. Pane ministře Novaku, eh, buďte tak hodný a odpovězte na otázky poslanců. Děkuji. Velmi stručně. Srdečně děkuji za všechny vaše reakce a z velké většiny také vřelá slova, která se týkají našeho předsednictví. Svého kolegu poslance podezírám z toho, že není objektivní. Je to samozřejmě polský zástupce. Doufám, že opravdu hovořil jménem celé skupiny. Děkuji jemu a děkuji i vám všem za to, že jste vyjádřili uznání našemu předsednictví, mému předchůdci, za to, že nám děkujete za práci, kterou jsme udělali pro naše společenství. Velmi stručně pan Alkadraoui se zmínil o otázce Connecting Europe Facility. To je nástroj, který samozřejmě vyžaduje ještě velkou pozornost. Já teď už eh, mluvím jako zástupce polské vlády, ne jako představitel předsednictví. My k tomu přistupujeme opravdu s velkou pozorností. Budou potřeba ještě další prostředky na rozvoj dopravní infrastruktury v Evropě. Evropa potřebuje vytváření této infrastruktury. Především Polsko je zemí, která potřebuje tyto prostředky v rámci Fondu soudržnosti i v rámci vlastních zdrojů vynakládáme opravdu spoustu peněz na budování dopravní infrastruktury, silniční, letištní, železniční a tak dále. A doufáme, že se nám podaří touto cestou s ohledem na životní prostředí dosáhnout eh, pokroku. Je to tedy důležitý nástroj. Důležité také je, abychom na něj čerpali eh, z Fondu soudržnosti, protože to byla samotná myšlenka, která také vedla k vytvoření Fondu soudržnosti. Pokud je o paní Meissner, tady plně souhlasím s tím, co jste říkala o TNT a také o EMSA. Děkuji vám také za slova uznání, pokud jde o uspořádání Dnů moře v mém rodném městě v Daňsku za polského předsednictví. To bylo velmi důležité pro nás jako Poláky i pro obyvatele Daňsku. To bylo velmi důležité. Při této příležitosti bych rád připomněl jednu věc, která teď zaznívala velmi často, a sice velmi smutná námořní katastrofa, ke které došlo před více než týdnem eh, u italského pobřeží. Nehoda lodi Costa Concordia. Chci jménem eh, polské vlády vyjádřit upřímnou soustrast italským eh, poslancům Evropského parlamentu, protože to je opravdu velká tragédie, která zasáhla Italii. Znamená to, že máme před sebou ještě opravdu spoustu práce. Nejen vy jako dopravní výbor Evropského parlamentu, ale také rada a vlády členských států. Tam je třeba klást velký důraz na dodržování standardů bezpečnosti, na školení a vzdělání, ale také na bezpečnostní normy, které se týkají provozu lodní dopravy v Evropě. Pan Kramer Já plně souhlasím eh, s tím, co jste říkal o nutnosti dalšího omezení emisí. Pokud jde o obchodování s emisemi, v rámci emisí v letectví, tak polská vláda plně podporuje systém, který byl vytvořen, který je závazný od 1. Eh, ledna tohoto roku a doufáme, že se bude i nadále úspěšně rozvíjet. Pane Kremere, pokud jde o to, o čem jsme hovořili před tímto setkáním, Hovořili jsme o té ose Gdaňsk Poznaň Berlín. Jedná se o nové železniční spojení, které doufám bude vyjádřením intenzifikace těch eh, přeshraničních železničních spojení. Nejen tedy leteckého a silničního spojení, ale také železničního spojení, protože právě bezpečné a rychlé železniční spojení by mělo být budoucností těchto spojů. Pan Van Dalen hovořil o integrované námořní politice, která byla pro naše předsednictví důležitou prioritou. Hovořil jste o tom, že jsme se nedostatečně zabývali intermodalitou. Já musím říci, že já jsem pro rozvoj intermodality a jsem si jist, že polská vláda bude v evropském rámci i v rámci své vlastní činnosti pracovat na rozvoji technologií, které by usnadnily intermodalitu a které by umožnily využívání různých eh, způsobů dopravy tak, aby to bylo přínosné jak pro ekonomiku, tak i pro životní prostředí. Děkuji za slova uznání ze strany, ze strany paní poslankyně Tykau. Předsednictví nemůže vystupovat ve vlastním zájmu nebo v zájmu vlastní země, ale dobře identifikujete to, že Otázka třetí úrovně, nebo tedy třetí úrovně infrastruktury, to je otázka k diskuzi, která je otevřená. Měli bychom o tom diskutovat a zamýšlet se na uplatněním a rozvinutím této třetí úrovně. Nemělo by to být na úkor již existujících eh, spojení v rámci TNT. Pokud jde o otázku paní Foster, tak eh, my FAP podporujeme, připravujeme FAP s naším sousedem, eh, s Litvou. Chtěli bychom jej zrealizovat a to vše souvisí také s kvalitou služeb poskytovaných našim obyvatelům v rámci společného nebo tedy jednotného evropského nebe. V tom smyslu chci říci, že priority polského předsednictví zůstávají i nadále prioritami polské vlády, protože to, na čem jsme pracovali po šest měsíců, to nejsou věci, které by byly odvislé od našich zájmů. Jsou to i priority polské vlády. Polský stát se cítí eh, součástí Evropské unie a jsme si jisti, že tyto priority jsou v zájmu nás všech i v zájmu naší země. Takže to byly, pane předsedo, odpovědi na konkrétní otázky. Doufám, že toto není naši poslední setkání a počítám s další velmi intenzivní spoluprací s Evropským parlamentem. Chci znovu říci, že jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament hraje důležitou roli v prohlubování procesu evropské integrace a především v době, kdy dochází ke krizi evropské integrace. Já jsem si jist, že právě tady eh, srdce Evropy tluče nejsilněji. Děkuji vám, dámy a pánové, za uplynulých šest měsíců a našim dánským přátelům přeji vše eh, dobré do budoucnosti a můžete se na nás spolehnout. Děkuji. Děkuji, pane ministře. And, uh, we wish you well. A přejeme vám všechno nejlepší ve vaší funkci polského ministra dopravy, kdy budete spolupracovat spolu s Dány a Kypřany v rámci trojky a prosím také předejte naše pozdravy vašemu předchůdci, který je nyní místo předseda parlamentu. Ano, děkuji vám a těšíme se na další těsnou spolupráci s vámi v průběhu neformálních zasedání rady, která se občas konají. Děkuji vám. Okay, colleagues, we've now got a... Kolegové, uděláme si desetiminutovou přestávku do 4 hodin 15 minut, kdy mezi nás přijde paní Sobě Rajská, polská ministrině eh, pro cestovní ruch. Takže si v této době pro cvičte také její jméno a máte takovou přestávku pro dobrou pohodu. Děkuji. Hm, oh, tak. Kolegové, myslím, že ti nejdůležitější lidé tady jsou, takže můžeme přistoupit rovnou k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je výměna názoru s paní Soběrajskou. Omlouvám se, doufám, že jsem to vyslovil dostatečně srozumitelně. Pokud ne, tak se omlouvám. Budeme hovořit o cestovním ruchu a o práci polského předsednictví v této oblasti, takže paní ministrině, máte slovo. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, to dla mnie... Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, je pro mě velkou ctí opět zde hovořit ve výboru pro dopravu Evropského parlamentu. Jsem velmi ráda, že dnes budu moci hovořit o důležitých otázkách, které polské předsednictvo eh, propracovávalo v rámci eh, oboru cestovního ruchu. Polské předsednictví probíhalo za obtížné doby. Eh, tato doba by vyžadovala ještě užší spolupráci, eh, proto aby bylo možné úspěšně eh, vyřešit veškeré výzvy. Evropská pozornost byla v dané době nasměrována především na otázky hospodářské krize, na otázky finanční Hledali jsme však eh, také takové obory eh, ekonomiky, které by umožnily dosáhnout eh, dalšího urychlení v rytmu rozvoje hospodářství. A já se domnívám, že cestovní ruch, jak jsem řekla také na počátku předsednictví, je jednou z priorit našeho předsednictví. Jde především o otázku konkurenceschopnosti v cestovním ruchu, jde o určitá doporučení a podmínky a pravidla pro daný sektor. Bylo to první polské předsednictví a tudíž veliká výzva i tedy cená zkušenost. Priority, které jsme navrhli, vyplývaly na jedné straně se sdělení Evropské komise ohledně nových eh, pokynů a stanovené, stanovení rámce pro rozvoj cestovního ruchu v Evropě a vycházeli jsme také ze strategie Evropa 2020. Tyto podmínky byly tématem nejdůležitějšího setkání v rámci našeho předsednictví, tedy fórum o evropském cestovním ruchu, eh, které jsme zorganizovali v Krakově v říjnu. A hlavním tématem tohoto fóra bylo zlepšení konkurenceschopnosti v evropském sektoru cestovního ruchu. Během plenárního zasedání tohoto fóra jsme diskutovali eh, jednotlivé panely. Eh, jednalo se o konzolidaci socioekonomické eh, vědomostní základny a druhý panel se zabýval velmi důležitým tématem, což je inovace a eh, informační komunikační technologie v oblasti cestovního ruchu. Co se týče prvního workshopu, o kterém jsem se zmínila, tedy socioekonomické vědomostní základny. Zde došlo k eh, propracování eh, důležitých závěrů. Především tedy toho, že bychom se měli zasadit o rozšíření vědomostní základny ve všech eh, hospodářských oborech, a to z hlediska ekonomického i socioekonomického aktuálního. Přitom Jde především o získávání poznatků o všech trendech, které existují v turistice. Tedy nejde jenom o statistiku, o statické údaje, ale také o marketing, analýzu demografických trendů a také o informace k jednotlivým sektorům tohoto oboru. Všechny tyto informace a údaje, především údaje na základě analýzy hospodářského vývoje jsou rozhodující pro všechny subjekty, ale především pro menší a středně velké podniky v turistice, pokud eh, tyto malé a střední podniky chtějí eh, mít jednotný přístup k těmto informacím, pak se jim také podaří propracovat lépe jednotlivé plány. Právě vytvoření virtuálního střediska pozorování vývoje cestovního ruchu v Evropě eh, je důležité pro tuto tuto záležitost. Zkušenosti předložené na fóru ukazují jednoznačně, že údaje jsou používány mnohými subjekty a také na regionální úrovni. Tyto údaje jsou využívány pro propracování plánů na rozvoj regionálních projektů. V letošním roce se tedy můžeme připravit na konkrétní projekty, které budou předkládány. V roce 2012 máme tedy program inovace a podnikatelská sféra. Zde se plánují konkrétní projekty, například ohledně spolupráce odborníků. Tito odborníci mají především zjistit eh, určité Eh, mezery ve statistice, eh, také mezery v marketingových údajích a zde je důležitá spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je OECD nebo eh, Mezinárodní organizace turismu. Tyto organizace pracují již celá léta a na mezinárodní úrovni pracují a analyzují jednotlivé trendy na mezinárodní úrovni. V této souvislosti je také navrženo zjistit eh, to, ve kterých eh, oborech a sektorech eh, takovéto studie, takovéto informace schází. Má být vytvořena také databanka, která by měla být přístupná pro všechny zájemce. Dalším důležitým tématem v turistického fóra je otázka inovací a technologie EKT v oblasti turismu v dobách eh, hospodářské krize je posílení konkurenceschopnosti velmi důležité. Zde eh, je právě eh, bohatá nabídka důležitá. Diskuze tedy ukázala, že využití inovačních technologií je důležité, ale není zárukou pro Eh, úspěch jednotlivých eh, projekt, produktů. Eh, hlavním závěrem diskuze je to, že dané technologie IKT mají být používány široce v daném průmyslovém sektoru. Četné projekty ukazují, že využití těchto produktů mohou zmodernizovat nabídku cestovním ruchu Evropy, ale zároveň tím dojde také k racionalizace v oblasti nákladů. Program pro podnikatele a inovace Existuje program Evropského parlamentu a v rámci tohoto programu také je naplánována platforma pro oblast cestovního ruchu, tedy především co se týče technologií KT v turismu. E, tyto projekty mají být e, i nadále podporovány evropskými prostředky. Při e, hodnocení toho, co v loňském fóru mohlo být již realizováno, Nesmíme zapomenout na paralelní akce, ke kterým došlo. Například to bylo setkání evropských regionů, eh, které probíhalo paralelně a kromě toho eh, také zajímavá iniciativa Kodex osvědčených praxí v oblasti ekologického vývoje eh, průmyslového sektoru cestovního ruchu. Toto připomínám, protože to je jedna z nejdůležitějších eh, priorit. Eh, Trvalé udržitelný cestovní ruch eh, je jedním ze stěžejních bodů sdělení komise pro nový rámec průmyslového sektoru. A určité iniciativy mají nalézt podporu. Bjur podróży, které Eh, dobrovolně eh, będą eh, go wdrażać. Dále byl také vypracován kodex pro cestovní agentury a kanceláře, který je dobrovolný při vypracování tohoto kodexu. Se zúčastnili také výzkumné ústavy a národní svazy příslušných cestovních kanceláří. Nyní začíná poslední fáze a to je fáze dobrovolné realizace kodexu eh, právě cestovními kancelářemi a dalšími subjekty. Této příležitosti bych chtěla také využít proto, abych výboru pro dopravu a cestovní ruch poděkovala Děkuji především panu Kalvidasovi za jeho účast na fóru pro turismus. Prezentoval na tomto fóru činnost výboru eh, Evropského parlamentu a jeho stanovisko. Další důležitou aktivitou ke které došlo také paralelně, je neformální setkání ministrů cestovního ruchu v říjnu minulého roku v Krakově, kde probíhalo fórum samotné rovněž. A tématem tohoto setkání byla podpora Evropy, co by velkého počtu cestovních destinací a to především na úrovni zemí BRIC. Při zasedání ministrů se ukázalo zcela jasně, že členské státy celkem podporují příslušná opatření, jsou tedy pro takovouto podporu, vždyť právě v době hospodářských potíží se cestovní ruch může lépe zapojit, i když daný průmyslový sektor je samozřejmě také eh, oslaben. A proto vítáme jednotlivé aktivity. Členské státy tedy eh, sdělili, že podporují a chtějí i nadále podporovat eh, takovéto akce komise za dodržení zásady subsidiarity. Jak již jsem řekla, podpora Evropy na trzích třetích zemí je nezbytná, vyžaduje užší spolupráci členských států, členských států a komise a také evropských a národních asociací cestovního ruchu. Evropská komise pro cestovní ruch má mnohé zkušenosti eh, při podpoře v třetích zemích. A proto vítáme také to, že za neformálního zasedání ministrů byla podepsána dohoda mezi komisí a eh, Evropskou komisí pro cestovní ruch. Tato komise má podporovat eh, příjezdovou cestovní turistiku do Evropy. Patří sem nejrůznější opatření, která eh, probíhají na příslušném portálu. Patří sem jednotlivé podpůrné aktivity v třetích státech a byly zahájeny již v prosinci minulého roku. E, tato práce byla zahájena v Číně. Ministři pro cestovní ruch, tedy podporu evropského průmyslového sektoru, projednali a zabývali se také tématem víz. Vzpomínám si velmi dobře, že toto téma bylo diskutováno i při našem posledním setkání. Je pro Evropu důležité to, aby v rámci legislativních možností bylo udělování víc zjednodušeno, především pro návštěvníky, pro turisty z třetích států. Toto je velmi důležitá záležitost také v souvislosti s iniciativou komise. Jde tedy o projekt pro 50 tisíc turistů. Jde o projekt pro výměnu turistů s Latinskou Amerikou, Brazílií, Argentinou a Chile. Eh, to jsou státy, na které se tento program eh, koncentruje především a jde o rozšíření turistických sezon pro tyto turisty. Bylo by tedy žádoucí aby se zjednodušila eh, vízová pravidla také této souvislosti. Eh, vítáme tedy to, co eh, komisaře Tajany oznámil, že bude vytvořena pracovní skupina na téma víz. Zilijska, která účastníčí v tom projektu. Když jsem hovořila o spolupráce s Latinskou Amerikou v oblasti cestovního ruchu se jedná o velice důležitý projekt a máme ten dojem, že to na nás bude mít velký dopad, protože pro nás je také velkou konkurencí vzhledem k cestám z Latinské Ameriky je pro nás velkou konkurencí také severoamerický kontinent. Jak již jsem řekla, tak podpora turistiky je pro nás velice důležitou záležitostí a 7. prosince jsme společně s Evropským cyklistickým svazem uspořádali setkání či konferenci o cyklistických stezkách stovkách. Tady jsme projednávali cyklistické stezky v Evropě, včetně stezky číslo 13, což je stezka za železnou oponu a jedná se zde především o výzvy, se kterými se cestovní ruch musí právě v této oblasti cyklostesek vypořádat. Jsem velmi ráda, že Evropský parlament v prosinci schválil usnesení o evropském turistickém prostoru. E, výbor pro dopravu a cestovní ruch předložil toto usnesení, které vyzývá k tomu, aby cyklostezky byly zařazeny do sítí TNT. A já se domnívám, že toto také může velice dobře přispět k dobrému rozvoji nejenom TNT, ale také k rozvoji cestovního ruku v Evropě. A není otázka financování. Nový víceletý finanční plán až do roku 2020, ten o tento plánu se jedná a toto jednání nebude jednoduché. My budeme se společně v rámci trojky snažit získat dostatek prostředků pro cestovní ruch a budeme se také snažit, aby tyto prostředky vzrostly, protože se domníváme, že právě v době krize může cestovní ruch se postarat o další zaměstnanost. Při vyjednávání o novém víceletém rámci se musíme také postarat o řádné využívání veškerých prostředků v rámci těchto programů, neboť cestovní ruch je cesto, je průmyslovou oblastí nebo oblastí, která je vysoce závislá na rozvoji jiných průmyslových oblastí. A jestliže budeme určité projekty v oblasti cestovního ruchu podporovat, pak se domnívám, že celkový evropský cestovní roh bude konkurenceschopnější. A my zde také počítáme s podporou Evropského parlamentu a Evropské komise. Výsledky Evropského fóra cestovního ruchu byly již předloženy na radě v prosinci. To je všechno z mé strany, pane předsedo. Děkuji vám srdečně za pozornost a také si ráda vyslechnu vaše otázky a komentáře. Děkuji vám, paní ministrině. A já Musím říci, že málo kdy vidím tak usměvavého pana Krámera, ale to bylo především při tom, když vy jste hovořila o cyklostezkách, ale vy jste vůbec nezmínila mé parní lokomotivy. A není pan Groš. Děkuji vám, pane předsedo. Já za EPP bych vám chtěl, paní ministrině, poděkovat nové předsednictví, nová materie, nová témata. To byla nová velká výzva, kterou jste zvládli velice dobře. Pro nás eh, se jedná především o koordinaci, ne o vydávání nových předpisů. A na to jste se také zaměřili vy ve vaší činnosti. A nejdůl... A a to buď na neformálním setkání ministrů i na fóru. Na obou dvou zasedáních se podílel i parlament a vy dále jste také hovořila o cestovním ruchu a cestovní ruch je důležitou oblastí, která je velice různorodá a právě proto je třeba zde zdůrazňovat koordinaci. Koordinaci buď se zdejší politikou nebo se sociální politikou, s regionální politikou a nebo také s politikou v oblasti dopravy. Já se domnívám, že Cestovní ruch se stává stále důležitější branží a v mnoha regionech je cestovní ruch na druhém či třetím místě z hlediska důležitosti. A také pokud se týče mobility, pak i o mobilitě musíme hovořit e, společně s cestovním ruchem. To jsou vodní cesty i cyklostezky, o kterých jste se zmínila. A já se domnívám, že v této souvislosti můžeme zmínit i také pěší trasy, které jsou kulturním dědictvím v Evropě. A to jsou věci, kulturní statky, které může cestovní ruch chránit a dále rozvíjet a i zde bychom měli postupovat koordinovaně. Já si myslím, že je velice dobré, že v cestovním ruchu především působí malé a střední podniky. A jestliže budeme mít v budoucnosti eh, další finanční prostředky, pak bychom neměli z těchto finančních prostředků e, budovat nové, e, novou infrastrukturu, ale měli bychom podpořit stávající infrastrukturu. To je asi všechno z mé strany. Já vám děkuji za vaši angažovanost a já doufám, že cestovní ruch bude mít e, zde v parlamentu stejný význam, stejně jako v radě. A to znamená význam z hlediska sociálně, ekonomického a tak dále. A také musíme respektovat a vidět, zaměřit se na rozmanitost regionu. Děkuji vám za vaši práci a nasazení. Děkuji pan Alkadravi za SAD. Děkuji, děkuji vám, paní ministrině, děkuji vám za váš příspěvek. Vy jste nesložila ruce do klína, to bylo zcela jasné. Z vašeho projevu vyšlo najevo, že cestovní ruch obsahuje mnoho aspektů a také tyto aspekty mají návaznost na naší práci. Například eh, se to týká inteligentní dopravy a další věci a to všechno se týká cestovního ruchu, ale v Evropě zatím ještě k tomuto odvětví nepřistupujeme celkově a obecně. Například je také důležit stanovit určitá kritéria eh, pro poskytování služeb je třeba také více provádět koordinaci a lépe spolupracovat tak, abychom naše krásy lépe prodali. Takže zatím se zde neodehrálo příliš iniciativ a důležité určitý potenciál cestovního ruchu zatím není plně využíván a my bychom se měli snažit opravdu toto všechno urychlit. My jako parlament jsme předložili důležitou zprávu z vlastní iniciativy s mnoha za důležitými návrhy, které není nebudu vyjmenovávat, ale důležité je také budoucnost. A právě proto v budoucnosti musíme komisi a radu přesvědčit o tom, že více letý rám, finanční rámec 2014 až 2020 by měl obsahovat více linek pro cestovní ruch, tak aby mohla být Evropa v této oblasti iniciativní. Musíme také se postarat o to, aby náš cestovní ruch byl dobře navenek vidět. Já vím, že jednotlivá města a regiony rádi dělají svou vlastní politiku, ale my je musíme přesvědčit o tom, že je lepší dělat společnou politiku, že dokážeme dosáhnout více. My tedy čekáme na další návrhy, které do určitě také podpoříme, ehm, zde se můžeme zaměřit například také na otázku kulturního dědictví. Na závěr, paní ministrině, chtěl bych vám srdečně poděkovat za vaši práci, za váš projev a dále budeme společně s vámi na těchto úkolech dále pracovat. Pan Ujas za Alde. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji ke znovu zvolení a k potvrzení celého předsednictva a hodně úspěchů v práci. Blahopřeji také paní ministrině, děkuji za angažma a nadšení, které projevila v uplynulém pololetí. To je věc, která je pro parlament eh, nová. Po Lisabonské smlouvě jsme měli velmi intenzivní období zde v Evropském parlamentu, kdy jsme museli konkretizovat článek, který dával Evropskému parlamentu novou pravomoc. Zahájili jsme to za španělského předsednictví v Madridu při setkání se zúčastněnými stranami. Pokračovali jsme za vašeho předsednictví. Jak připomínal kolega, tak eh, otázka financování byla základem a také základnou pro další práci. To znamená, že máme spoustu materiálu, na němž můžeme pracovat. Mám ale na vás otázku. Aby nevzniklo riziko, že když bude spousta nástrojů, tak se prostě ty nástroje potom eh, dají stranou a začnou se hledat nové nástroje pro nové programové období. To se stává a abychom zabránili tomuto nebezpečí, tomuto riziku, tak by mě zajímalo, jaké limity jste našla v dokumentu, který vypracoval parlament a jaký limit eh, našlo polské předsednictví tom eh, také časovém omezení, přes šest měsíců to je opravdu krátká doba na to, aby se pracovalo na tak důležitých tématech a aby se dosáhlo pokroku. A na závěr, pane předsedo Simpsone, bych rád uvedl jednu poznámku. Dnes jsme slyšeli od paní ministrině, že zde byla nalezena priorita ohledně konkurenceschopnosti cestovního ruchu. Na foru k Daňsku byly prezentovány různé myšlenky, které minulý měsíc byly prezentovány radě. Já si myslím, jak říkal také kolega al tak se jedná o otázky, které bychom měli řešit i zde na výboru. Měli bychom si vzít tento text a ověřit si, zda to programování, které jsme my naplánovali, už skutečně probíhá a jaké věci bychom měli podpořit tak, aby se skutečně začalo jednat eh, a začal se využívat potenciál cestovního ruchu v zájmu rozvoje celého hospodářství. Pan Kramer ze Zelené. I já bych chtěl poděkovat za velmi dobrou spolupráci, kterou jsme měli nejenom v rámci polského předsednictví, ale už předtím, již na zasedání v Madridu. Tato spolupráce se španělským předsednictvím byla velmi dobrá. Chtěl bych také poblahopřát. Eh, váš pan ministr se změnil, ale v Německu říkáme ministři se mohou měnit. Stačí, když však zůstanou ve funkci stejní státní tajemníci. To jistě platí i v Polsku. V Polsku určitě na této toto pořekadlo také. Zmínila jste se o udržitelném turismu. Je zde spousta negativních příkladů opačného vývoje a my bychom se měli orientovat na to, co je pozitivní. V Evropském parlamentu se také zabýváme rezi, revizí eh, kohezních eh, a regionálních fondů. Já bych chtěl poprosit, eh, abyste se zasadila o to, aby toto bylo zakotveno. Je zde také se spousta ukazatelů eh, eh, pro eh, velké projekty, ale nikoli pro malé. Co se týče udržitelného cestovního ruchu, v Berlíně jsme udělali takovou zkušenost, že když jsme měli v rozpočtu malou částku, tak došlo k velkému silnému impulzu a v Evropě bychom se měli snažit jít touto cestou. Cestovní ruch cyklistů je v velmi důležitý, když se podíváme také na eh, onu oblast, kde sídlí pan Groš, eh, tak jsme také viděli, eh, jaká vynikající zkušenost tam byla učiněna. Měli bychom to také zopakovat. Bylo to také poprvé, kdy náš výbor použil kola a ukazuje to význam cyklistiky v cestovním ruchu. Děkuji za to. Také existuje studie Evropského parlamentu o cyklistice o tom, jaké ekonomické benefity to přináší a e, vede to také k tomu závěru, že cyklisty dodávka eh, vydá denně vlastně více peněz než automobilista. Eh, právě cyklista je odkázán na místní nabídku, nakupuje v na místě a především v těch vzdálenějších oblastech je to vynikající. Děkuji za jednotlivé workshopy, které jste eh, vedla a řídila v Gdaňsku eh, a v Bruselu. Pan ministr Novak hovořil s koordinátory a eh, říkal o tom také, že v Polsku byla ekonomická krize poněkud lépe zvládána než v Německu. Pro to proto, že regiony dostávají více peněz také pro eh, podporu eh, cestovního ruchu. Přál bych si, abychom i nadále velmi dobře spolupracovali a přál bych si do budoucna, abych eh, letos v létě, až pojedu do Gdaňska, a když eh, pak pojedu na kole do Mastra, eh, že tam najdu eh, nové také značky. Děkuji také za to, že jste mi pomohla v smyslu tlumočení při Eh, oslavě narozenin eh, pana Valesy, eh, takže jsem měl možnost mu přímo gratulovat. Děkuji, Michaele. Teď už se těší na ten transsibirský přejezd na kole. Paní Foster, ECR. Děkuji a děkuji také paní ministrini za velmi úplný feedback. Víme, že jste měla spoustu práce v, v uplynulých měsících. Cestovní ruch, eh, to je velmi složité téma. Jeho profil se zvýšil v souladu se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Když hovoříme o nových rozpočtových linkách, o takových věcech, eh, tak si myslím, že by bylo dobré si přiznat, že tento rozpočet, který je nutný k tomu, aby se zvedl profil cestovního ruchu, byly vzaty z oblasti, kde se tyto peníze nevyužívají. Je to důležitá oblast, zasahuje takové věci, jako je dodavatelský řetězec eh, a také zázemí pro dopravu a tak dále. Ale nerada bych, aby zde byly duplicity. Je zde také obrovská konkurence, pokud jde o cestovní ruch. Otázka je, jakým způsobem bychom měli propagovat cestovní ruch. Máme 27 členských států. Kdo bude propagovat co? nechci být příliš cynická, ale pokud se podíváte na tvorbu pracovních míst a tak dále, tak takové věci, jako jsou třeba bezpečnostní standardy v hotelech a tak dále, může se stát, že někdo přijde a řekne, musíme zajistit, aby se používaly eh, stejná radla všude v členských státech a tak podobně. To jsou opravdu už věci, které eh, jsou absurdní. A týká se to i dalších oblastí. A na závěr bych ráda řekla, že ještě jednou děkuji. Myslím si, že tu Michaelovu nabídku na cyklistiku přímo. Může to být hezké, když svítí slunce ale když eh, prší, tak to může být nepříjemné. V každém případě děkuji vám, paní ministrině, za vaše práci a těšíme se na další zprávu za následujícího předsednictví. Děkuji. Když jste vrch, mokří z vrchu, tak je také dobré si nalít něco dovnitř. A nyní děkuji, pane předsedo, je velice důležité se bavit o strategiích v oblasti cestovního ruchu a proto je skvělé, že paní ministrině z Polska, z země, která se hodně zabývá cestovním ruchem, nás seznámila s touto zprávou. V EU máme 500 milionů obyvatel, to znamená, že tady máme vlastní velký trh, který také musí být obsloužen. A není bylo by nic horšího, když by všichni obyvatelé chtěli jezdit ještě mimo kontinent my se musíme snažit obyvatele u nás udržet. Máme krásná moře, máme skvělé příležitosti pro zimní sporty a ze všeho toho je třeba vytvořit jednu strategii. A proto by bylo také zajímavé, protože vy u nás v Polsku máte Balské moře a já tam odsud také pocházím, takže by bylo zajímavé, kdybyste dokázali navrhnout, jak bychom mohli společně propagovat například Baltské moře celkově z hlediska eh, holistického pohledu, že bychom eh, dělali propagaci například také Jantarové cestě a dalším věcem. A potom tady chci ještě poukázat na jedno aktuální téma, nebo 6. června začne mistrovství Evropy ve fotbale v Polsku či e, na Ukrajině. Vždy to je každé čtyři roky v Evropě a to je důležitý turistický cíl. A pak e, není lze nabízet Eh, nabídku pouze fotbalovým fanouškům, ale všem, kteří chtějí Polskou Ukrajinu navštívit. Samozřejmě bezpečnost je tady důležitým bodem, ale my Němci máme, eh, se velice těšíme na toto mistrovství s naším <laughs> mužstvem, neboť my máme také polskou podporu. Máme Klozovského, Klozeho a také Podolského, ale pan Levandovský také střelil nyní v Lize dva góly a další. Takže to jsou věci, které nás spojují. A, a Robena máme takého, vy, ano, to je ten obránce, takže fotbal spojuje, ale také sehrává důležitou roli v oblasti cestovního ruku a porozumění mezi národy a výměny. Paní Meissner. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ještě chci zmínit jednu věc, protože pan předseda to ještě nesmínil. A sice co s spojuje jednotlivé země s Polskem, to je především také průmyslové dědictví, neboť máme různé například také doly, které můžeme zpřístupnit nehledě na parní lokomotivy, které e, propaguje pan předseda. Takže já chci celkově říci, že často postupujeme pouze parciálně. Říkáme, že děláme dopravní politiku nebo cestovní ruch, ruch, ale právě doprava a cestovní ruch mají hodně společného. Když hovoříme o trvale udržitelné turistice, pak je to také důležitá věc. A tady vidím návaznost na Polsko. Polsko má velké pobřeží i Německo a to je na severní, mo, severní moře, to je, je takzvané Vatmer, které má, je, je velice přírodně důležité ale i také Baltské moře musíme chránit a Baltské moře je poměrně mělké, lidé tam rádi jezdí na dovolenou a také se tam dopravují, také tam se provádí doprava zboží a já si dovedu představit, že vy byste se v budoucnosti měli zaměřit na strategii Baltského moře a snažit se také propojit ekologickou dopravu s turistikou a tak tady existuje hodně možností a ta, já tady stavím na vás, že vy se zaměříte na celkovou obecnou strategii. Děkuji a nyní i z mé strany ještě několik bodů. Jedna z největších oblastí růstu Eh, v oblasti cestovního ruchu jsou, je především cesto, eh, sportovní turistika a také cestování eh, k jednotlivým zápasům, například rugby anebo dostihy. Také lidé jezdí do Liverpoolu na dostihy na Grand National a tam jezdí opravdu hodně návštěvníků. A Michael určitě také ví, že světový šampioni v cyklistice jsou také ze severozápadního Anglie. A paní Meissner hovořila také o mém milovaném průmyslovém dědictví, protože také průmyslová revoluce se zrodila v Evropě a já si myslím, že my nedostatečně využíváme obrovské průmyslové dědictví, které máme k dispozici, což jsou uhelné doly nebo také ocelárny a nebo i mé milované parní lokomotivy. Já si myslím, že bychom toho měli více využívat a přece to nemusí dělat jednotlivé vlády a nebo nemusí to diktovat Evropa, ale my musíme být takovým zprostředkovatelem pro ty, kteří již existují, což jsou různá eh, muzea nebo eh, důlní organizace a my jim musíme, my musíme také pro ně provádět zprostředkovatelskou činnost. Takže tady my bychom neměli hovořit pouze o penězích, my bychom se měli snažit o tom, že se budeme snažit být zprostředkovateli a napomáhat tomu, aby se využívaly průmyslové dědictví. Když lidé říkají, že nepotřebujeme nové rozpočtové linky, nalezneme to v rozpočtu. No dobrá, ale já e, také jsem v zemědělském výboru, kde si myslím, že by se také miliony našly. Ale prosím, paní ministrině, žádám vás nyní na reakci, o reakci. Paní, panowie posłowie, bardzo serdecznie dziękuję za... Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Děkuji vám za tuto výměnu názorů, komentáře, za slova souhlasu a podpory polského předsednictví. Já bych chtěla poděkovat eh, celému výboru pro dopravu a cestovní ruch eh, za velmi dobrou spolupráci, což eh, ukazuje, jaký význam přikládáme tomuto sektoru. Dnes bylo řečeno již několikrát, že se jedná o takový sektor ekonomiky, který e, požaduje a potřebuje naši podporu i nadále, protože cestovní ruch e, má e, význam jak hospodářský, tak i sociální. A když se podíváme na jeho podíl na celkovém evropském HDP, tak je to 5 a toto číslo neustále stoupá. Právě v Polsku zažíváme pozitivní vývoj v tomto oboru. Pokud však chceme podporovat tento trend, potřebujeme také satelitní údaje, spolehlivé údaje, tak, aby eh, vytváření jednotné databanky bylo spolehlivé je tedy nezbytné mít spolehlivé údaje. Až je budeme mít, tak můžeme také eh, provádět ještě lepší eh, přesvědčovací práci eh, na prosazování projektů jak národních, tak regionálních. A chtěla bych je nyní projít jednotlivé reakce. Nejdříve k udržitelnému cestovnímu ruchu. To je, myslím, jedna z nejdůležitějších priorit v novém stylu sdílení. Eh, ty iniciativy, které máme v oblasti evropských eh, cest, ať už cyklistických, eh, pěších nebo kulturního dědictví, průmyslového dědictví, to jsou iniciativy, které si zaslouží naši podporu. Byla položena otázka, jak můžeme podporovat tento průmyslový sektor, máme-li před sebou tak velký počet jednotlivých destinací. Já jsem přesvědčena o tom, že je nutné podpořit nejdříve evropské cesty. A to, co nás spojuje, musí být podpořeno také na třetích trzích. Zde odkazuji na iniciativu Evropské komise a výboru pro cestovní ruch. Toto jsou důležitá opatření. Opatření, která mm, pomohou prezentovat evropské dědictví společně a vypracovat turistické produkty společně. Tato činnost již probíhá Strategie pro Balt je takovýmto příkladem. Také nová iniciativa 50 tisíc turistů je eh, takovýmto příkladem. To jsou takové produkty, které neslouží tomu, aby se prezentovaly jednotlivé státy. Nýbrž jde o vyhledávání společných produktů polsko-litevských, německo-polských a podobně. Dle mého přesvědčení právě takovéto projekty mohou být velmi konkurenceschopné, je možné je prezentovat eh, výrazně a jsou dobře viditelné. Ehm, ještě bych se chtěla zmínit o jedné věci, kterou se možná opominula při neformálním setkání ministrů byla také předložena určitá iniciativa. A sice zástupce výboru pro dopravu a cestovní ruch EP by měl být stále přítomen na zasedání ministrů. Tak by bylo eh, možné zlepšit předávání informací a zlepšit také efektivitu rozhodování. K financování. Jistě je známo, že nový finanční rámec do roku 2020 předkládá mnohé návrhy na základě kompromisu, ale když pomyslíme na potenciál evropského průmyslového sektoru cestovního ruchu, eh, tak víme, že tento sektor je velmi významný. Není eh, nutné nalézt vlastní mechanismus a eh, spíše prosadit eh, lepší umístění v rámci fondu soudržnosti. Zde také navazuji na otázku omezení, kterému podléháme s ohledem na zprávu pana Financi a na sdělení komise. Chtěla bych zdůraznit to, že nové iniciativy v oblasti cestovního ruchu eh, po eh, zahájení platnosti Lisabonské smlouvy eh, probíhají a realizují se za obtížných podmínek. Je zde mnoho omezení a Vzpomínáme také na eh, výbuch sopky na Islandu za španělského předsednictví. I to tam mělo veliké důsledky pro cestovní ruch v Evropě. Čili co se týče omezení, zde i taková omezení hrají určitou roli. Priority, které nalézáme ve sdělení a především priorita udržitelného vývoje, Jsou priority, které by měly být realizovány za dodržení eh, finanční podpory v následujícím finančním rámci. K právům cestujících. Zde diskutujeme o změnách směrnice 340, která je velmi důležitá pro cestovní ruch. Vývoj v roce 2010 a hospodářská krize se jistě projeví v novém znění této směrnice a také v oblasti eh, práv spotřebitelů. Je pravda, že cestovní ruch je úzce propojen s dopravou. E, není náhodou, že tato dvě témata jsou také spojena ve vašem výboru. Bez dopravní infrastruktury není možné hovořit o cestovním ruchu. Turisti by pak nemohli dobře cestovat a pro Polsko je to obzvlášť důležité. Poslední pozitivní vývoj v silniční infrastruktuře vede také k tomu, že mnoha města, mnohé regiony se lépe propojují a celá naše země se stává turisticky více atraktivní. Baltská iniciativa. Zde jsme v úzkém kontaktu s ministerstvem dopravy, koordinujeme veškeré otázky v této souvislosti a budeme také spolupracovat eh, v konkrétních eh, projektech eh, v oblasti cestovního ruchu. K průmyslovému dědictví bych chtěla říci, že také pro Polsko je to zvláštní významný turistický produkt. Část naší země se snaží především o to, aby Například staré důlní zařízení eh, bylo využito pro eh, turismus. Měli jsme poslední tender Eden a zde šlo právě o využití již nepoužívaných eh, průmyslových zařízení. V Katovicích máme také zasedání, které proběhlo, tedy zasedání Mezinárodní eh, agentury cestovního ruchu eh, a šlo především o průmyslovou, průmyslový turismus. To se týká také turistických eh, tras. Takovéto produkty zcela jistě budeme dobře moci prosazovat také v třetích zemích. Cestovní ruch, ano. Polsku se o to stará eh, ministerstvo cestovního ruchu a sportu. Mohu tedy říci, že velké sportovní akce u nás mají být také využity eh, na podporu eh, turismu, Evrop, mistrovství Evropy, které je před námi, je pro Polsko obrovskou šancí ve smyslu prezentace naší země, nejenom z hlediska cestovního ruchu, ale také z hlediska hospodářství, kultury. A jsem přesvědčena o tom, že hosté, kteří nás navštíví při této příležitosti, zcela jistě se budou rádi vracet také při jiných eh, příležitostech. Chtěla bych však připomenout, že v tomto roce také probíhají olympijské hry eh, v Londýně. To je největší sportovní akce světa. A Anglie je pořadatelem což je jistě velkou ctí pro tuto zemi. Mnohé jiné země však mají také šanci eh, se prosadit eh, jako turistická destinace v této souvislosti. My se také připravujeme na příští eh, mistrovství ve volejbale a házené takže snad se setkáme ve finále. Tolik z mé strany, pane předsedo, děkuji za konstruktivní spolupráci a doufám, že evropský průmysl cestovního ruchu se může spolehnout na vaši podporu. V budoucnosti půjde o realizaci konkrétních eh, projektů. Dánskému předsednictví a kyperskému předsednictví přeji hodně úspěchů. Paní ministrině, opravdu vám upřímně děkuji za vaši zprávu a také za odpovědi na otázky našich poslanců. Přejeme vám hodně úspěchů do budoucna ve vaší roli ministrině cestovního ruchu v Polska. Děkuji ještě jednou, že jste mezi nás přišla.